kontaktovat Evropskou službu pro vnější činnost, aby pro tyto občany něco učinila. Nyní hlasování. Je zde návrh usnesení pěti frakcí, bod jedna, kde je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Ale tři původní text, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Třetí část, jmenovité hlasování zahajuji. Končím hlasování. Přijato. Čtvrtá část. Končím hlasování. Přijato. Pátá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Šestá část jmenovité hlasování zahajuji. Končím hlasování. Přijato. A nyní po odstavci 3 dvojka jmenovitě zahajuji. Končím hlasování. Zamítnuto. Trojka jmenovité hlasování zahajuji. Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 4. Původní text, první část, zahajuji. Končím hlasování. Přijato druhá část, zahajuji. Končím hlasování. Přijato třetí, třetí část zahajuji. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 4 jmenovitě zahajuji. Končím hlasování. Zamknuto. Původní text jmenovitě zahajuji. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 6 ve dvou částech. První část jmenovitě zahajuji. Končím hlasování. Přijato druhá část zahajuji. Končím hlasování. Bylo to přijato. Pozměňující návrh 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamtnuto. A jsme u původního textu. První část jmenovitě zahají. Končím hlasování. Přijato. Druhá část. Eh, zahajuji. Končím hlasování. Přijato. Třetí část zahajuji. Končím hlasování. Text byl přijat. Po odstavci 7, 6 jmenovitě zahajují. Končím hlasování. Zamítnuto. Sedmička jmenovitě zahajují. Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 8, kde je pro? Proti? Zdrželi se schváleno parag- odstavec 9, původní část, text, první část, kde pro? Proti. Zdrželi se schváleno druhá část, jmenovitě zahajují. Končím hlasování. Přijato. Třetí část, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato čtvrtá část jmenovitě zahajuji. Končím hlasování. Přijato. Osavec 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Po odstavci 10 osmička jmenovité hlasování zahajují. Končím hlasování. Zamítnuto. Devítka jmenovitě zahajuji. Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 11, původní text, první část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Druhá část pro? Proti?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 zamknuto. Jedenáctka jmenovitě zahajuji. Končím hlasování. Zamknuto. Odstavec 13, původní text pro, proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 14, první část pro, proti, zdrželi se, přijato druhá část pro, proti, zdrželi se. Přijato odstavec 15, 12, jmenovitě zahajují. Končím hlasování. Zamtnut Původní text první část jmenovitě zahajují. Končím hlasování. Přijato druhá část. Zahajuji. Končím hlasování. Přijato. Podstavci 15, 13 jmenovitě zahajuji. Končím hlasování. Zamítnuto. Uvodní ustavení a jmenovitě. Končím hlasování. Schváleno B. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno Vodní ustanovení C. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijato D. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijato po H1 jmenovité hlasování zahajuji. Končím hlasování. Zamknuto. A nyní budeme hlasovat o usnesení jako celku. Jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Blahopřeji zpravodajům. Vážení kolegové, než se pustíme do hlasování, dovolte krátké osobní vyjádření. Někteří z vás vědí, že jsem eh, vedoucí kandidátkou eh, v rakouských eh, volbách 15. října. To znamená, že odejdu z tohoto parlamentu. Znamená to také, že to je naposledy, kdy jako místo předsedkyně předsedám hlasování a já vám chci poděkovat Rád, ráda bych eh, vám krátce poděkovala za těch osm let spolupráce s mnohými z vás v tomto parlamentu, za ducha spolupráce, eh, místo konfrontace, nebo ale které, který sjednocuje většinu z nás v tomto parlamentu a eh, také za ty tři roky jako místo předsedkyně. Pro mě to byla dobrá léta a slibuji vám, že Eh, sebou eh, nesu domů evropského ducha do našich eh, vnitrostátních debat a do rakouského parlamentu a těším se na budoucí spolupráci mezi námi u mě v jiné funkci, protože potřebujeme silné národní parlamenty i silný Evropský parlament. Děkuji vám. Now, we proceed with the... A teď tedy budeme pokračovat v hlasování. A nejprve tedy zpráva paní Valian, omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Návrh 5 jmenovitě. Hlasujeme teď. The vote is closed. Končím hlasování. Schváleno. První čtení parlamentu e, bylo uzavřeno. A teď další hlasování, a to je zpráva pana Mato eh, o opatření pro řízení, zachování a kontrolu platná v oblasti úmluvy Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku. Eh, nejprve 34 jmenovitě, hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Eh, návrh 33. Eh, hlasujeme s vyžením ruky. Pro, proti, zdržel se. Schváleno. A i zde první čtení parlamentu je ukončeno. Dále budeme hlasovat o zprávě paní Head o posílení hospodářského postavení žen v soukromém a veřejném sektoru v EU. Eh, odstavec dvě původního textu jmenovitě hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 9 původního textu. Hlasujeme rukou <clears throat> pro, proti, zdržel se. Schváleno. Odstavec 15 původního textu ve dvou částech. První část elektronicky hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Druhá část, rovněž elektronicky, hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. 19 původního textu. Zvedneme ruku, kde pro, proti, zdržel se. Elektronicky ověříme. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Dále odstavec 21 původního textu. elektronické hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 23 původního textu ve dvou částech. První část, kde je pro, kde je proti, zdržel se, schváleno. Druhá část elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 25 původního textu ve dvou částech. První část, <clears throat> zvedneme ruku, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, Zdržel se? Elektronicky ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 27 původního textu ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti. Zdržel se? Myslím, že je to schváleno. E, odstavec 28 původního textu. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Odstavec 31 původního textu. A první část, kde pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Druhá část, kde pro? Proti? Zdržel se? také eh, schváleno. Článek 35, kdo je původního textu ve dvou částech elektronicky. Hlasujeme o první části teď. Končím hlasování. Schváleno. Druhá část. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Článek 39 původního textu ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Elektronicky ověříme. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. Článek 42 původního textu. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Článek 44. Elektronicky hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Článek 45 původního textu. Kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno. Článek 48 ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Článek 52 původního textu ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Druhá část, kde pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Ověříme 55, druhá část, 52, druhá část, hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. 56 eh, elektronicky, hlasujeme teď. Omlouvám se, omlouvám se, eh, říká, říká předsedající, eh, hlasujeme o článku 55 původního textu, rukou kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Ověříme elektronicky, článek 55, elektronicky, hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Článek 56. Elektronicky hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Článek 57 ve dvou částech. První část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Elektronicky ověříme, ale myslím, že to bylo celkem jasné, říká předsedkyně. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. Článek 59 původního textu, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Článek 61 ve dvou částech. První část elektronicky hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Druhá část elektronicky hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Článek 62 elektronicky. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. Článek 63 původního textu. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Úvodní ustanovení D ve dvou částech. První část, kde je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Také schváleno. S into... Původní ustanovení S, první část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Úvodní ustanovení AD, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. A nyní se dostáváme k usnesení jako celek. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A přijato. Blahopřeji. Zpravodaj. Další hlasování se týká zprávy paní Jiménez Veseril Pario eh, a eh, pan Calder má technickou poznámku. Prosíme do mikrofonu. Yeah, okay. Sorry about that, colleague. Omlouvám se, kolegové. Já nechci narušovat jednání, ale Někdy mám pocit, že očekávám eh, určitou spolupráci, eh, proto eh, prosím techniky, aby tady vyřešili tento problém technický. Přejete si tedy, aby technik přišel na vaše místo. Ano, prosíme techniky, aby se podívali na hlasovací zařízení pana Carvera. Dostáváme se tedy ke zprávě paní Jiménez Beseril Barrio, řešení zmenšujícího se prostoru pro občanskou společnost v rozvojových zemí. Nejprve odstavec zpět původní textu e, eh, s vyžením ruky. První část, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Ověříme. Druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. Odstavec 9, původní text, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Odstavec 17, první část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Odstavec 23, původní text, kdo je pro? Proti? Zdržel se? A ověříme elektronicky. Odstavec 23, zahajuji hlasování. Closed. Končím hlasování. Zamítnuto. Je to těsné, ale zamítnuto. Odstavec 32, první část. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, přijato. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. Odstavec 36, původní text, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Usnesení jako celek zahajují hlasování. Končím hlasování. Přijato. Děkuji zpravodajce. Další hlasování je zpráva paní Fosenberg Vironidy eh, z výboru Libe. Boj proti kyberkriminalitě. První hlasujeme o odstavci 38 původního textu s vyžením ruky, kde pro. Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Dále odstavec 78 původní text, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Úvodní ustanovení P. Chcete ověřit 78? Ano, v pořádku. Zahajuji hlasování k odstavci 78. Končím hlasování. Přijato. Úvodní ustanovení P. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. A pak velmi obdobné většiny ověříme. Úvodní ustanovení P zahojí hlasování. Končím hlasování. Přijato. A nyní ustanovení jako celek zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato, blahopřeji paní zpravodajce. Další hlasujeme o zprávě pana Budikofera o politických stazích EU se stružením ASEAN. Eh, první jenom pozměvací návrh zpravodaje, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. A usnesení jako celek zahajují hlasování. Končím hlasování. Přijato. Děkuji a blahopřeji zpravodaj. A děkuji vám a přeji dobrou chuť. dear colleagues i would like to ask those of you who are leaving to do that quickly so Vážení kolegové, kteří opouštíte jednací sál, učiňte tak rychle, abychom mohli pokračovat s vysvětlením hlasování. Vážení kolegové, začneme s vysvětlením hlasování a nejprve návrh usnesení o stavu vyjednávání se Spojeným královstvím. A než dám slovo